všechny zdravím. Vítejte v Evropském parlamentu. Eh, já bych vám chtěla říci, abyste použili také sluchátka, to ze dvou hlavních důvodů. Máte k dispozici sluchátka? Takže první důvod spočívá v tom, že pokud patříme těm 150 milionům osob, které hovoří španělsky, tak samozřejmě nemohu nevyužít této příležitosti hovořit ve své mateřštině zde. A zároveň je to velmi důležité, protože tady máme nejlepší tlumočnický tým na světě. Musíme toho využít. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji tlumočníci za tento kompliment. Moje kolegyně paní Mesner hovořila o omluvě pana Kadeka, který je předsedou rybolovného výboru. A musím říci, že to nelituje, že tady není. Je to totiž díky tomu, že mohu předsedat tomuto úžasnému panelu řečníku, eh, řečnickému panelu. Samozřejmě, že litujeme absence pana Alena Kadeka, ale já jako předseda tohoto panelu bych chtěl přivítat experty, zástupce Evropské komise a také vítám své kolegy z Evropského parlamentu a všechny další účastníky. My poněkud pozměníme pořadí řečníků, ale i já samozřejmě budu mít možnost vystoupit v této první části. Chtěl bych vám připomenout, že tři čtvrtiny celé zeměkoule se skládá z vodní hmoty, jsou to oceány. Oceány představují největší objem oceány a moře. Ty vytváří skutečně nejdůležitější vodní masu. 70 země koule je pokryto právě eh, mořem, oceánem a je to důležité pro přežití lidských bytostí vůbec. Evropská unie má nejrozsáhlejší eh, námořní zónu 25 zemí má přístup k moři. Jsou to také Kanarské ostrovy, ostatně o tamtuť také pocházím. A proto my všichni vedle toho aspektu legitimních eh, práv se musíme zabývat eh, touto politikou v oblasti oceánu a rybolovu. A o čem hovoříme, když mluvíme o správě oceánu? Co to znamená správná zpráva oceánu? Co to sebou nese? Já bych se eh, pokusil vám vysvětlit, jak chápat správnou zprávu oceánu. Řekněme, že dobrá zpráva oceánu předpokládá především spolupráci všech aktérů na všech úrovních. Rybolov nemá eh, hranice. To ostatně také zdůvodňuje, proč existuje společná rybolovná politika. Pak je tady přeshraniční aspekt v souvislosti s touto politikou. A zde je nutná spolupráce mezi jednotlivými aktéry, kteří se zabývají zprávou, to znamená vlády, instituce, a to na všech úrovních. A to znamená od té mezinárodní úrovně až po lokální úroveň. Zpráva představuje také spolupráci jednotlivých eh, eh, ekonomických subjektů. To je druhý aspekt. Musíme také naslouchat vědcům, expertům, nevládním organizacím. Dále je nutné, abychom spolupracovali také s ekonomickými subjekty. Musíme mm, tvořit legislativu ne pro tyto subjekty, ale společně s nimi. A za třetí, tady je třetí cíl, který je propojen Mm, s těmi předchozími. A někdy eh, se tady objevuje určitá demagogie, tak aby upoutala pozornost, například elektrický rybolov, eh, druhy sítě, dále námořní zóny a tak dále. V dnešní době je velice snadné zaujmout veřejnost, pokud se soustředíte na tyto otázky v těch kampaních. Ale já říkám, že především bychom měli prokázat odpovědnost a důslednost. Musíme přesně znát vědecké výzvy, které tady existují a musíme být seriózní. Demagogie se snaží mílit a může poškodit společné věci. A nyní bych chtěl hovořit o takzvané mm, chráněné námořní oblasti. To je určitá chiméra. Já si myslím, že chráněné námořní oblasti mohou vykazovat určité ekologické výhody, je to určitý nástroj pro zprávu rybolovných aktivit, proto aby se zajistila ochrana některých oblastí, ale není to cíl sám o sobě. Za páté, eh, máme tady tabulku deseti bodů a v rámci pátého bodu eh, musíme si uvědomit, že je nutné skoncovat s obtížně vysvětlitelnými a realizovatelnými pojmy. Já jsem si to uvědomil relativně před nedávnou dobou. Hovoří se například o takzvaných tak, to znamená maximální přípustné úlovky. To je záležitost, kterou se zabývají ekonomické subjekty a to ve všech oblastech rybolovních aktivit. V současnosti se snažíme přesně interpretovat význam tohoto pojmu a jak ho uplatnit v praxi. Proto je důležité, abychom se vždy soustředovali na realistické a dosažitelné cíle. Nebylo by eh, dobré, abychom lpěli zbytečně na některých termínech. A šestý bod, který je velice důležitý v tomto seznamu. Veškerá rozhodnutí z hlediska zprávy rybolovních zdrojů musí být přijatá experty, a to ve všech možných oblastech, kterých se to týká. Máme organizace, které bojují za životní prostředí a tyto organizace se musí účastnit tohoto rozhodování. Musí se také účastnit rozhodování všech rozhodnutí ohledně rybolovu. A pak se musíme podívat na existující nástroje. Musíme posílit regionální, celosvětové nástroje v této oblasti a musíme také využít snah, které již proběhly. Pokud tyto snahy jaksi nebyly korunovány úspěchem, to neznamená, že mm, by legislativa v tomto případě nebyla smysluplná, ale nebyly dobře uplatněny. Musíme mít rámec pro stejné podmínky všech rybolovných eh, plavidel. To je pro mě velmi důležité v Evropské unii. Je nutné mm, se držet velice vysokých ekologických norem. Víte, že máme normy ohledně výnosu, ohledně udržitelnosti a podmínky, které jsou stanoveny, musí fungovat stejně. Jinak bude docházet k snižování konkurence mezi těmito rybolovnými plavidly. A Evropská unie musí být vůčím prvkem, vůčím motorem při mezinárodních vyjednáváních a musí eh, řešit všechny výzvy, které souvisejí s trvale udržitelnou zprávou těchto rybolovních zdrojů. Jaké jsou tady výzvy? Je to boj proti klimatické změně, je to neúměrný rybolov, neregulovaný a nehlášený rybolov. V posledních deseti letech Evropská unie musela bojovat proti tomuto zlu a je to hlavní problém této společné rybolovné politiky. Chtěl bych ostatně poblahopřát Evropské komisi, která se zmobilizovala v tom boji proti nelegálnímu rybolovu. I třetí země musí přijímat nezbytná opatření. A je nutné zajistit, aby eh, nedocházelo k nelegálním úlovkům. A dále další bod. Ten je spíše otázkou. Jakou roli zde má sehrávat akvakultura? Akvakultura musí zajistit mm, neustále rostoucí, obživu neustále rostoucí populace. A to je velmi obtížné, protože víte, že mm, je velmi čilý ruch z hlediska dopravy, turistických lodí e, v blízkosti břehu a dále dochází také k dopadům oteplování, které se zde projevují. Je nutné v této oblasti zajistit správnou zprávu oceánu. A tato zpráva je zásadně důležitá pro celé lidstvo. Musíme se mobilizovat, musíme využívat eh, veškerých eh, zdrojů. Zároveň oceány musí zůstávat čisté, produktivní, zdravé a chráněné. A děkuji vám za vaši pozornost. A nyní bych rád eh, předal slovo zástupci Evropské komise, to znamená, organiza- která organizovala tuto konferenci. Chci jenom upřesnit, že každý řečník bude mít k dispozici čtyři minuty. A nyní bych dal slovo Joala Machado, který je ředitelem DG Mare. Díky, milí Gabrieli, vážený komisaři Velo, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové, nejdříve chci říci, že spoluorganizace této akce s parlamentem je velmi důležitou skutečností a to, že zde je mnoho mladých lidí v sále, je věc, za kterou bychom měli být skutečně věční. Myslím si, že to, že tato akce se koná v parlamentu, je předzvěstí vzniku výboru v parlamentu, který se bude zabývat oceány a rybolovem a to je námět pro budoucí zákonodárné období a za, pro budoucího zákonodárce. A bylo by to ku prospěchu všech a chci poděkovat všem a chci poděkovat zejména za snahy některých poslanců a poslankyň, jako je poslanec Dušantuš nebo poslankyně Meissner, kteří zařadili tyto problémy na pořad jednání parlamentu. A jak uvedla řada předřečníků, Oceány a moře jsou klíčová pro všechny v sále, ať už žijete u moře, anebo ve vnitrozemí. Oceány jsou klíčové pro lidskou existenci na naší planetě, ale jsou pod tlakem. Jsou křehké a zranitelné a potřebují lepší péči a lepší zprávu, kdy my jako světové společenství jsme je zanedbávali po celou řadu let. My v Evropské komisi jsme před čtyřmi lety žádali evropské a mezinárodní partnery, zda zjistili, že současný rámec pro zprávu oceánu je přiměřený a efektivní. Téměř všechny strany odpověděly, že ne. Ne proto, že současný mezinárodní rámec, který se soustředuje na umluvu OSN o námořním právu, by nebyl ten pravý, ale protože zůstávají mezery v oblasti mezinárodních nástrojů a existuje nedostatečné a neefektivní vynucování a nedostatečná koordinace mezi jednotlivými orgány, které během let vznikly. A pouze skrze silnou mezinárodní spolupráci, což uznáváme, že není dnes nejpopulárnější téma, ale je to nezbytné vzhledem k rozsahu problému a přezraničním charakteru problému, kterým čelíme. A pouze takto se můžeme pokusit je vyřešit, pokud budeme spolupracovat napříč hranicemi a jednotlivými zeměmi a od spuštění iniciativy, kdy poprvé komise a ESVČ pod vedením komisaře Veli a vysoká zástupkyně Mogherini jsme připravili politický dokument na úrovni Evropské unie o mezinárodní zprávě oceánu, tak jsme měli klíčový cíl zlepšit současnou situaci. A o čtyři roky později a bylo to vyhlášeno komisařem Velou. V úvodu zveřejňujeme poprvé průběžnou zprávu o tom, co jsme dělali, abychom splnili to, co jsme si vzali před čtyřmi roky. A touto zprávou, ke které můžete mít přístup, vlastně uvidíte, že sliby se mění v konkrétní kroky, zejména v oblasti rybolovu zdůrazním velmi důležitou dohodu, které bylo dosaženo minulý, minulého října, která vstoupila v platnost o nové dohodě o rybolovu v Arktidě, kde se zakazuje rybolov ve střední části Arktidy po dobu 16 let. A to je premiéra na mezinárodní úrovni. Po dobu 16 let je zakázán rybolov v centrálním arktickém oceánu a je možné to prodloužit o dalších 16 let. Za druhé, jak řekla Gabriel, v Evropské unii jsme se snažili eradikovat nelegální rybolov a máme velmi silné nástroje na úrovni Evropské unie. A skrze tento nástroj jsme byli schopni změnit chování řady z našich partnerů a vymítit nelegálně ulovené ryby z evropských trhů. Za třetí, rozvíjíme síť partnerských dohod o rybolovu s třetími zeměmi. A to je samozřejmě inspirováno novou společnou rybolovnou politikou, kde jádrem je udržitelnost a zdraví rybích populací. A my jsme už předali tyto nové zásady v řadě dohod s Mauretánií, s Marokem, s Kapverdskými ostrovy, s guinea Bissau a Zahrnuli jsme to také do této poslední generace dohod eh, udržitelný modrý růst. S partnery jsme prosazovali také udržitelnou modrou ekonomiku. Je o to velký zájem a někteří z řečníků v zahajovací části to zmínili, ale měli bychom být obezřetní a měli bychom přispět k modré ekonomice vždy z pohledu udržitelnosti abychom zamezili opakování chyb, které jsme udělali na souši. Samozřejmě, aby Evropská unie byla důvěryhodná na mezinárodní úrovni, musíme být důvěryhodní interně. A tady bych chtěl zdůraznit snahu z naší strany vůči členským státům a vůči samotnému odvětví rybolovu. Udělali jsme obrovský pokrok. Podařilo se nám, aby rybí populace ve vodách Evropské unie byly na udržitelné úrovni. Zatím máme stále před sebou další kroky, ale nikdy jsme v posledních letech neměli populace na tak udržitelné úrovni, jako je tomu dnes. A vidím, že už jsem překročil řečnickou dobu, tím skončím a budeme mít možnost eh, o tom ještě mluvit, pokud budou otázky, ale chtěl jsem poděkovat eh, za uspořádání této akce a rád se zúčastním debaty následně. Děkuji vám. Thank you very much, João. Děkuji moc, Joao. Vím, že čtyři minuty to je krátká doba, to není skoro nic, ale musíme nějak dodržet ten program, takže bych chtěl požádat řečníky, aby se snažili držet těch čtyř minut. A nyní dám slovo panu Kristianu Lefflerovi, je to zástupce generálního tajemníka Evropské služby pro vnější činnost. Máte slovo. Děkuji moc, pane předsedo. A děkuji Evropskému parlamentu za pořádání této akce. Děkuji všem, že jste se zúčastnili. A skutečně je to velice povzbudivé, že je tolik, tolik zástupců institucí, občanské společnosti, soukromého sektoru a vědeckých a výzkumných organizací. Myslím, že to dobře ukazuje tu potřebu podívat se na oceány ze široka, navzájem spolupracovat napříč různými politickými oblastmi se všemi zainteresovanými stranami. Podtrhuje to naši kolektivní odpovědnost v poskytování řešení pro bezpečná ne a čisté a udržitelné oceány. EU ve své snaze velice podporuje takovýto přístup napříč sektory a snaží se vytvářet mosty mezi jednotlivými iniciativami. Tento přístup se velice ukazuje ve zprávě EU, která byla přijata 15. března po dvou letech v rámci EU, které následovaly po politickém dokumentu z roku 2016. EU působí v oblasti zprávy oceánů a v oblasti multilateralismu. Snažíme se o správnou implementaci stávajících pravidel, snažíme se o usnadnění spolupráce a o nalézání nových iniciativ. Jsme přesvědčeni, že oceány by měly být jednou ze zásadních priorit mezinárodně a také v rámci zahraniční politiky EU. V době nejistoty a volatility EU chce být efektivním, rozumným aktérem, který prosazuje své zájmy na mezinárodní poli v těsné spolupráci s ostatními. A to je spojeno s naší celkovou podporou pro světový řád, který je založen na pravidlech. Souvisí to s naší podporou agendy OSN 2030 pro udržitelný rozvoj a ukazuje se to také v interním dokumentu EU v globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku, kde oceány také hrají důležitou roli. Za poslední tři roky jsme také řešili tyto otázky v bilaterálních dialozích se třetími zeměmi a v regionálních programech a strategiích. A to proto, že jsme přesvědčeni, že bezpečnost moří je zásadní předpokladem pro rozvoj, pro tvorbu pracovních míst, pro bezpečné obchodní cesty, pro další rozvoj námořního a mořského prostředí a pro zprávu oceánů na podporu zdraví a celkové stability a bezpečnosti mořského prostředí. Jak zmínil můj dobrý přítel Joao Agar Machado, EU se snaží pomáhat řadě zemí, aby bojovali proti nelegálnímu rybolovu a nebo se zbavovat odpadu a mikroplastů v různých oblastech, například ve spolupráci se zeměmi jihovýchodní Asie. Pracujeme také na ochraně Arktidy a Antarktidy. jsme v čele výzkumu v oblasti oceánů a sběru dat a investovali jsme velice do mezinárodní spolupráce vědecké, včetně satelitních monitorovacích programů, například program Copernicus v rámci EU. Snažíme se tedy dosáhnout bezpečných moří jak v rámci EU, tak v sousedství EU a snažíme se chránit důležité cesty. Podpořili jsme celosvětově právně závazné nástroje v rámci OSN a také se snažíme o dialog, který buduje důvěru. To je všechno součástí naší reakce na agendu 2030 OSN v rámci cílů udržitelného rozvoje. Jsou zde cíle, které se věnují mořským zdrojům, ale ty cíle udržitelného rozvoje jsou všechny vzájemně propojeny. A ten cíl 14 můžeme splnit pouze, pokud budeme pracovat i na všech těch ostatních cílech. A e, naopak ten cíl 14 je zásadní pro uskutečnění všech těch ostatních cílů. Ale musíme být ještě ambicioznější a iniciativnější. Jsme připraveni řešit globální výzvy oceánů a nevzdáváme se naší kolektivní odpovědnosti. V poslední nakonec vlastně jde o život v oceánech a o život oceánů, jde o život lidí, kteří žijí u oceánu, z oceánu a s oceánem. Jde o dlouhodobé udržitelné zdraví naší planety, které závisí na zdraví našeho mořského prostředí. A já se těším na vaše připomínky a návrhy, protože našich cílů můžeme do, dosáhnout pouze, pokud budeme vzájemně spolupracovat. Děkuji moc, Kristiane. A nyní dám slovo členům Evropského parlamentu, poslancům Evropského parlamentu. Každý z kolegů má maximálně tři minuty. Vím, že to není moc, ale máte tři minuty. Takže nejprve pan Igna, Jose Ignacio Faria. prezidente, Gabriel Mato. Hmm, děkuji, pane předsedo. Vidím že můj preferovaný komisář, pan Vela, je naproti mě, takže bych mu chtěl poděkovat za všechno, co dělá ve prospěch oceánu. Chtěl bych také pozdravit svoji kolegyni Gesine Meissner, a abych na nikoho nezapomněl, chtěl bych také poblahopřát svému velkému příteli a kolegovi Rikato Konsensovi a Claudiovi Monteskana a také eh, Joa Agiarovi Makadovi, který je generálním ředitelem pro námořní záležitosti a rybolov. Děkuji vám za to, že jste tady. Je to opravdu pro nás velké potěšení, že, tady, že vás tady máme. Portugalsko má velkou eh, oceánskou tradici. Máme experty v parlamentu, v komise a také v občanské společnosti. A nyní budu hovořit anglicky. Naší odpovědností je odpovědně chránit a využívat oceány jako součást programu OSN na rok 2030. A po zprávě o mezinárodní zprávě oceánu do, v roce 2017 jsem byl zpravodajem za Evropský parlament a několika legislativním návrhům, které přichází z Evropského parlamentu. Chtěl bych se zmínit o třech hlavních směrech pro ochranou oceánu, zele, modrý růst, ochrana životního prostředí a klimatická diplomacie. Když hovoříme o udržitelných zdrojích, oceány byly zasaženy, a to lze popřít, minulou a současnou činností člověka, zejména nemírným přílišným využíváním mořských zdrojů. Potřebujeme uvědomělé Eh, eh, uvědomili rybarov, který nebude veden ziskuchtivosti, ale odpovědností. Pokud, bude, pokud má oceán poskytovat nadále potravu Evropanům, je třeba investovat do akvakultury a pokud je to cesta ku předu, musíme se učit z osvědčených postupů. Chtěl bych eh, také zmínit dopad Brexitu a snížit na dopad na ztráty v atlantických vodách a také snížit tlak na rybí populace v dalších oblastech. Chtěl bych zmínit eh, modrý růst, ale chci zmínit také výzkum energetiku. Snaha o investice do biotechnologií a čistých energií by se měl promítnout do výzkumu v moří a měli by, mělo by to přinést i nové příležitosti v oblasti podnikání Větrná energie a od, od, energie oceánu může poskytnout 136 milionů tun CO2, které by nepronikly do atmosféry. A je důležité říci, že všechny vody jsou zranitelné z hlediska vrtů, které jsou prováděny v mořích. A v současnosti je je třeba dělat vše pro to, abychom snížili dopad na klimatické změny. Evropané tvrdili neustále, že jejich, jejich přáním je přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku a Evropská unie musí spolupracovat s partnery, aby docíla spravedlivého přechodu od eh, vrtů prováděných v mořích. Oceány jsou stále ohroženy. A pokud lidská aktivita bude bezohledná, stále vyhazujeme živiny do moří a dochází také k kontaminaci olovem a rtutí a také některými endokrinními disruptory. Znečištění moří je všude, všude přítomné a to vše má dopad nejen v oblasti životního prostředí, ale také v oblasti ekonomické. Máme zde nové nařízení, které má snížit eh, využívání plastu a omezení používání některých eh, nástrojů pro rybolov. A je třeba, abychom rozhodovali odpovědně. Budoucnost nám řekne, zda jsme byli úspěšní, ale měli bychom urychlit eh, vyčištění oceánu. Námořní doprava má také dopad na globální změny a na kvalitu vzduchu kvůli emisím CO2 a také kvůli kvůli emisím různých dioxidů síry a takzvaného černého uhlíku. Tyto aktivity mají za následek hluk a úniky paliv, které mají negativní dopad na plankton a na velké mořské savce. Je třeba, aby došlo k rychlému vyřešení těchto nedostatků. Závěrem bych chtěl zdůraznit význam Evropské unie v oblasti klimatické diplomacie. Exkluzivní zóny pokrývají 25 milionů čtverečních kilometrů a Evropská unie je největší mořskou oblastí na světě. Evropská unie se nemůže vzdát své povinnosti sehrávat klíčovou úlohu při vytváření ambiciozního rámce pro řízení a zprávu světových oceánů. Musí být příkladem pro Mezinárodní námořní organizaci a pro rámec OSN o klimatických změnách. Poslední zmínka o Arktidě. Je zde záměr vytvořit námořní cestu, která má obrovský námořní potenciál. Ale Arktida je příliš důležitá pro naši planetu a musíme zabránit ekologické katastrofě v této oblasti. To je přeprava ropy a plynu. A závěrem řeknu, máme nádhernou modrou planetu, ale klimatická změna je také přítomna a musíme se snažit, aby naše voda byla stále nad vodou. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji moc. A Slovo má paní Ulrike Rodust. Pokuste se tedy to zvládnout ve třech minutách. Zkuste to. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení hosté, vážené kolegyně a kolegová. Eh, Světová moře neznají žádné hranice a nutí nás, abychom měli otevřeného ducha. A také nás nenutí k tomu, abychom se izolovali a stavěli eh, zdi Eh, a to už je určitá hodnota pro mě. Námořní politika a rybolovná politika by eh, měla se zaměřovat eh, na celou oblast až k Antarktidě. A zde požadujeme mm, spolupráci, a to ne pouze národní. Proč musí Evropská unie sehrávat vedoucí roli v této námořní politice? Eh, ta odpověď je špatná a jednoduchá. Evropská unie má vlastně největší eh, námořní oblast. A to zahrnuje například biodiverzitu. A víte, že dochází k oslabování ekosystému eh, moří, oceánu a tím pádem se snižuje také odolnost. V posledních měsících odpady se začaly artikulovat v médiích a v politice. Zaplek pán Bůh. Na jedné cestě delegace jsem viděla, jak krabice eh, od eh, pralinek byla opravdu doslova sežrána rybou. Kolik takových eh, vlastně škodlivých partikulí a částic tady máme, to se mm, odvažuje ani odhadovat. A e, co se týče dopravy e, na mořích, tak to si dokážu také představit, i když jsem z Holštínska. Co se týče mezinárodní námořní politiky, tak e, vysoká představitelka EU se zde zasadila za to, aby Evropská unie byla aktivní mezinárodně. Například v rámci regionální úmluvy bychom eh, měli se zasadit za tyto cíle, měli bychom posílit mezinárodní koordinaci, která je zásadně důležitá, protože ten problém je jednoznačně globální. Eh, pokud vycházíme z cílů OSN a podíváme se na barcelonskou úmluvu a na další dokumenty, i také na národní regionální úrovni, Eh, vidíme, že tady jsou strategie, které v podstatě vyžadují integrovaný přístup napříč jednotlivými obory a oblastmi. A to musí zajistit Evropská unie. Musíme lépe reagovat například z hlediska odstraňování plastů v mořích. Ale mm, je tu otázka, kde začít? Ten eh, problém je příliš eh, široký a ty částice plastu jsou velmi malé a 94% těchto plastů eh, se nacházejí právě v sedimentech a v hloubkách moří, takže je obtížné toto vyřešit jednoduchými prostředky. Jednoduché to nebude, ale my všichni zde na tomto schromáždění bychom měli mít na mysli jeden jediný cíl budoucnost modré planety. To znamená, zajistit udržitelnost moří. Ale nejenom v rámci nových eh, přístupů, těch už máme dost. Ale měli bychom důsledně prosazovat tyto přístupy, kontrolovat je a případně aplikovat i bolestné sankce. My jako lidé potřebujeme moře k přežití. Lidé musí jednat a já se toho budu ráda účastnit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Ulrike. A nyní dáme slovo expertům a jednotlivým účastníkům. Po této prezentaci budeme mít ještě další panel, kde si budou moci účastníci vyměňovat názory s experty. Takže experti maximálně mají pět minut. A nejdříve předám slovo panu Stef Trentovi, který bude hovořit eh, pět minut. Děkuji za pozvání a děkuji také za váš čas, že si nás vyslechnete. Já zkrátím svůj projev a půjdu rovnou k věci. To modré bíjící srdce naší planety je v potížích a my tyto potíže musíme řešit, musíme zlepšit naši zprávu. Vidím tady tři klíčová témata, jak můžeme tu zprávu zlepšit. První musím zdůraznit potřebu, aby tyto kroky byly stejné nebo stejně intenzivní jako kroky týkající se změn klimatu. Je skutečně potřeba zajistit, eh, že se teplota bude zvyšovat pouze o 1,5 stupňů. Je třeba se přesunout celkově k bezuhlíkové ekonomice, pokud se nám nepodaří řešit záležitosti v oblasti klimatu, tak se nám nepodaří nic, ani řešení otázek moří. Je třeba chránit biodiverzitu a život v našich volných mořích méně než 2% volných moří, eh, která vytváří dvě třetiny oceánu a 95% jeho objemu, pouze méně než 2% jsou v tuto chvíli chráněna. Potřebujeme, aby Evropská unie, komise a členské státy a to, co se nyní řeší v OSN. Je potřeba, aby všichni poskytli rámec pro ekologicky reprezentativní síť pro volné moře. Je to příležitost, která je jednou za generaci, aby skutečně udržitelné využívání a ochrana byly zvoleny jako priorita. A centrem naší práce musí být transparentnost. Nelegální subjekty neustále mají prospěch ze svých aktivit a často o nich ani nevíme. Je třeba transparentnost, aby bylo jasné, jasně vidět, kdo, co, kde a jak provádí. Je třeba poskytovat transparentnost pro lepší zprávu. Například pouhé zveřejnění klíčových informací o rybářských plavidlech, která mají povolení a o tom, jaké aktivity provádějí, to by mělo skutečný velký dopad na zjišťování nelegálních subjektů. A stejně tak dokončení globální evidence rybářských plavidel je zásadní. tak aby byla povinná jednoznačná identifikační čísla. To poskytuje transparenci a přitom je to spojeno s minimálními náklady. A veškerá odvětví musí jednat koordinovaně, tak aby se nikdo nemohl vyhybat určitému dohledu a případným sankcím. A tato výzva si vyžaduje celo EU, reakci napříč EU. Každý stát musí přijmout odpovědnost za škody, která způsobují plavidla, která plují pod jejich vlajkou. Transparentnost není pouze nějaký obecný koncept. Je to soubor opatření, která máme k dispozici a která můžeme začít využívat. Já jsem byl svědkem toho, jak Evropská komise a parlament vytváří dynamické a silné vedení na globální scéně v boji proti ilegálnímu rybolovu. Potřebujeme dosahovat cílů pařížské dohody a potřebujeme poskytovat transparentnost pro vymícení veškerá, veškerých nelegálních operací, které podrývají toto úsilí. Děkuji moc. No, Děkuji. A nyní dám slovo bývalé komisařce z organizace Nature Conservancy Marie Damanaki. Dobře. Děkuji vám mnohokrát, Gabriele. Řekla jsem, že jak stárnu, tak se mi mnohem lépe mluví, když stojím. Milí komisaři Velo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážné poslankyně, vážná paní Meissner, děkuji za pozvání. Jsem velmi ráda, že jsem zpátky v této budově a vidím, že se Evropské unii daří. Evropská unie nejenže žije, ale je silná, živoucí, minimálně stejně živá jako oceány. Mohu být tedy spokojená a opravdu jsem spokojená a myslím, že můžeme na tom být stejně i po budoucích evropských volbách, ale držím palce, snad to tak dopadne. Samozřejmě, nemám zde nějakou zvláštní funkci a chtěla bych říci, že zastupuji velkou ekologickou organizaci, jednu z největších na světě, která sídlí ve Spojených státech, Nature Conservancy. Působíme v 70 zemích. Mám programy pro oceány v 20, 26 zemích. A chci vám říci, že cestuji po celém světě. Od té doby, kdy jsem opustila Brusel, tak jsem byla skoro všude. A co to teď řeknu, je skutečně věc, o kterou se můžete opřít. Protože řeknu, že jsem velmi hrdá na to, že kdekoliv jsem byla, tak jsem si uvědomila, že Evropská unie je skutečně klíčovou silou pro ochranu, pro otázky mezinárodní ochrany oceánu. A zejména to řeknu mladým, kteří jsou zde. Měli bychom být pišní na to, co se nám podařilo udělat. A Evropský parlament mi dnes eh, připomněl, když jsem do něj vcházela, že když jsem tu byla naposledy, tak jsme hlasovali o nové rybolovné politice. Takže my skutečně věci myslíme vážně. Já jsem sledovala projevy mladých lidí, kteří nám říkali, udělejte něco. A my něco děláme. A my jsme něco udělali v minulosti a komisař Vela eh, to řekl, my, jsme něco udělali a dosáhli jsme pokroku a těšíme se také na budoucnost. A díváme se do budoucnosti optimisticky, protože Evropská unie existuje a můžeme udělat ještě více. Potřebujeme udělat více? Ano, potřebujeme. Jsou oceány ohroženy? Ano, jsou a dochází ke klimatickým změnám. Klimatické změny toho mnoho změnily a svět se točí tak rychle, že se vlastně všechno změnilo. Pan Leffler zdůraznil, že nebudeme schopni splnit udržitelné rozvojové cíle, pokud se nám nepodaří ani plnit to, co jsme si přece vzali. Chtěla bych se ještě vrátit k tomu, co řekl můj přítel Joao. Potřebujeme mezinárodní spolupráci, aby se nám to povedlo. Ano, Evropská unie je velmi důležitá, ale nemůž, nezvládeme to sami. Oceány neznají hranice, jsou pro každého příliš velké, dokonce i pro Evropskou unii. Takže chci říci, že mezinárodní spolupráce je absolutně nezbytná. Takže myslím, že pokud se budeme zabývat budoucností, tak se můžu soustředit na tři cíle. Na, na závěr zmíním tyto tři cíle a jsem přesvědčena, že Evropský parlament, Evropská komise i Rada Evropské unie vlastně toho využijí, této dynamiky. Myslím, že velmi důležitý cíl je, je 30-30. Víte o tom, musíme ochránit 30 oceánu do roku 2030. A to bude velmi důležité nejen pro biodiverzitu, ale také pro modrou ekonomiku samotnou protože pokud oceány nebudou se těšit dobrému zdraví, tak neexistuje cestovní ruch, neexistuje rybolov. Takže zdraví oceánu je naše zdraví. A do roku 2030 je dosáhnout tohoto cíle je velmi důležité. Další hlavní cíl je tedy smlouva, která se týká situace na Volné moři a řada z věcí znamená, že Evropská unie může být lídrem, pokud jde o tuto smlouvu, kdy se držíme zásady předběžné obezřetnosti. Bude třeba provádět veškeré aktivity v duchu udržitelnosti a také při vyhodnocování toho, co se nastane. A potřebujeme prostředky. Někdo, zde, někdo zmínil peníze, to byl asi ten mladý člověk, který hovořil. Peníze jsou důležité, ale abychom mohli chránit oceány, tak to skutečně má svou cenu. A já se to teď uvědomuji, protože už eh, nejsem v těch mechanismech, které disponují veřejnými prostředky, ale musíme pákově využívat prostředky, které přicházejí do oceánu. A máme nové, novátorské finanční nástroje, například na Seychelách jsme úspěšně eh, využili takzvané modré obligace a pojedu do Mexika a tam se snažíme obnovit celou oblast Cancúnu, korálové útesy a podobně. A výměnou za to pojišťovny vlastně dávají odměny a zlepšují podmínky pro pojistné a jsem velmi ráda, že DG Mare a komisař eh, mají také dobrý vztah k inovacím. Řada věcí se mění a z toho mám radost. A chtěla bych skončit odkazem na zmínku komisaře Moedaše, kdy zmínil Sylvie Earle. Sylvie Earle žije ve Spojených státech stejně jako já a ta jednou řekla, že lidé jsou mořskými tvory. A já jsem řekyně a Plato to řekl ještě lépe. Plato řekl, Platon řekl, my vzešli jsme z moře, to je místo našeho původu, a my se vrátíme do moře. Až zemřeme, tak náš popel skončí v moři. Takže jsme mořské, jsme moští tvorové a snažíme se s tím něco udělat. Děkuji vám za vaše pozvání, byla jsem ráda, že jsem zde mezi vámi. Děkuji vám, Marie. A nyní Arno Matisen dostane slovo asistent generálního ředitele pro akvakulturu. Pane předsedo, paní Pane komisaři, vážení přítomní, a můj oblíbený pan komisař. Vážené dámy a pánové, vážení posluchači, jsou zde čtyři hlavní témata, která musíme řešit musí, abychom zajistili bezpečnost potravin a výživy, tedy bezpečnou výživu pro všechny. Jsou zde čtyři hlavní témata, která eh, jsou velmi ovlivněna čtyřmi hlavními ovlivňujícími faktory. Číslo jedna je eh, růst populace. Víme, že se při, v roce 2050 přiblížíme 10 miliardám lidí. Druhá věc jsou klimatické změny. Všichni musíme uznat, jaký je význam a dramatický dopad, které klimatické změny mají na oceány a naše komunity. Třetí věc je biologická rozmanitost, která je mm, trošku eh, méně viditelnou věcí, ale všichni vědí, že v budoucnu potřebujeme eh, náležitá řešení. A čtvrté téma je znečištění. To Největším znečištěním jsou plasty, a které velmi ovlivňují mořské zdroje. Zhruba 10 činností oceánu vlastně a představuje e, snížení rybolovu a my nyní e, jednáme tak, abychom řešili tyto problémy. Takže tato čtyři hlavní témata, o kterých jsem hovořil, má, to stvoří čtyři ucelená témata. A jedno z nich jsou sociálně-ekonomická témata a tady zde mluvíme o právech, lidských právech, základních lidských právech a zejména o právech komunit, o, také o genderových, o, o genderových otázkách. Post, postcard sector in fishery zde. To jsou samozřejmě velké, ženy také tvoří určitou část eh, rybářů a potom zaměstnanost, zejména zaměstnanost mládeže. Toto je také velice důležité téma. Potom je zde potom jsou zde další věci a to jsou vlastně statistiky, na kterých eh, bychom měli zakládat všechna naše rozhodnutí. A další věc je bezpečnost, výš, bezpečnost výživy. To jsou vlastně témata, která jsou velice důležitá, zejména makro, makrobiologická rezistence. As well. And I would be amiss if I didn't mention the fourth puts all the, the three earlier mentioned, and that is the The Great Divide. A tady je velká dělicí čára, rozdíl ve vývoji mezi vyspělými státy a mezi rozvojovými státy. Jsou tady čtyři hlavní věci. A to tyto. Týká se to otevřeného moře a zejména neregulovaná eh, neči, nelegální rybářská rybolovná činnost. A to není možná největší část eh, globálních úlovků, ale je to prostě otevřený bolestivý vřad a pokud ho nedokážeme vyřešit, pak nebudeme schopni vyřešit ani jiné problémy. Jsme teď eh, na cestě k tomu, a už je tady přímo globální rekord, a už to tady bylo eh, řečeno, už je tady dohoda, jak o tom hovořil také představitel eh, vnější akce. A to oboje vlastně v posledních letech získalo velkou podporu ze strany Evropské unie a také ze strany jednotlivých států, jako je ku příkladu Švédsko. Co je velice důležité pro to, aby se tento problém vyřešil, jsou organizace, které se zabývají eh, řízením rybolovu. Při patřičném financování fungují, ale bohužel týká se to pouze zlomku těchto organizací a to je věc, kterou je třeba změnit. Druhý problém jsou Eh, výlučné exkluzivní hospodářské zóny, což samozřejmě je prerogativem svrchovaných eh, států. Za posledních 25 let jsme dosáhli určitých pokroků, a to zejména na jižní, omlouvá se řečník, zejména na severní polokouli, ale není tomu tak naopak na jižní polokouli, kde se věci ubírají opačným směrem, částečně protože rybolovné kapacity se přesunuly ze severu na jih. Situace eh, rybolovních zásob se nezlepšuje, eh, ale ani to není úplně špatné, ale nemůžeme prostě eh, se smířit s tím, že dochází k nadměrnému rybolovu třetiny těchto zásob. A to jsou vlastně zase dvě věci. Otevřené moře a hospodářské zóny. V podstatě je nám známo, co musíme dělat. Jenom je třeba to také udělat a na to potřebujeme zdroje. Třetí věc, ta už je složitější a to je případ našich takzvaných modrých eh, pobřežních komunit. To jsou ty mal, malé rybářské komunity, malé rozvojové ostrovní státy. A tady právě 95 lidí, eh, kteří se zabývají rybolovem, živí. Asi polovina celosvětových úlobků připadá na vyspělý svět a pak je tady 5 lidí, procent lidí, kteří se tím zabývají. Druhou polovinu úlovku eh, eh, chytí v rozvojovém světě a tam je 95% lidí, kteří se tím zabývají. Tady je třeba hledat eh, řešení této složité věci, nad čímž usilovně pracujeme a potřebujeme podporu, zejména ze strany takové organizace, jako je Evropská unie. Pak ta čtvrtá záležitost, ta se týká eh, zvýšených eh, zásob nebo pro příští spotřebu. Akvakultura, protože roste počet obyvatel, proto potřebujeme více, eh, více ryb a to musí poskytnout akvakultura, nikoli v otevřené moře. Je, jedná se o systémy produkce bílkovin, velice důležité. A myslím si, že pokud se nad tím opravdu zamyslíme, vytvoříme potom produkční systémy, které budou mít ještě lehčí ekologickou stopu, než jak je tomu teď. A budeme moci hrdě hovořit v budoucnosti o udržitelných potravinových systémech. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nakonec pan Pascual Legorado Heo, který je generálním ředitelem Konateco SPA. Pět minut. Ringraziare tutti il Parlamento europeo. Děkuji eh, všem eh, v Evropské unii a chci říct, že je pro mě velkou ctí, že tady mohu dnes s vámi být a hovořit. Já předsedám Eh, také eh, předsedo, předsedám také eh, neapolskému přístavu a to je součástí Konateko jako SPA. Vlastně propojujeme se se všemi místy na světě. Také je tady firma Kov Transport, která je firmou, kde vidíme všechny združené podniky, které se zabývají pozemní i námořní logistikou spojenou s, nám, s přístavními aktivitami. To je právě velké združení podniků v Itálii, vlastně jedno z největších združení podniků eh, v Itálii, které pracuje v oblasti modré ekonomiky. Eh, v ekonomice obecně, zejména v dopravě, eh, modrá ekonomika je, se plně rozvíjí. Jde o nový model ekonomiky na, ve světovém měřítku. Umožňuje vytvářet trvale udržitelný ekosystém, Eh, tím, že vlastně využívá také látky, které dříve, kterými dříve bylo plítváno a které se teď přeměňují na užitečné eh, materie. A eh, tak vlastně pracujeme na závazku, že budeme definovat celou sérii akcí, které přemění náš systém na systém mnohem lépe trvale udržitelný. Ehm, některé cíle na rok 2020 už jsou prakticky dosaženy. Především jde o to snížit eh, podíl eh, síry v palivu plavidel ze 3,5 na 0,8 Vládní politiky do nedávna vlastně příliš nerozvíjely infrastruktury, které by mohly reagovat na rozvoj námořní dopravy a které by byly méně znečišťující, podporovaly se spíše pozemní dopravní cesty, což mělo i zvýšené náklady, zejména pro budoucí generace. Uvědomění si potřeby trvale udržitelného rozvoje námořních aktivit je stále jasnější Dopravní podniky v oblasti námořní dopravy se stále více a více snaží mít energeticky rentabilní plavidla, používat čistější eh, pohonné hmoty, zejména například skapalněný zemní plyn a také eh, se velmi snížilo množství eh, odpadů, které vznikají v přístavech. Já uvedu několik příkladů podniku, ve kterém pracuji. Jsou tady velké a rychlé lodě, eh, na kterých eh, byly instalovány eh, stroje či zařízení, které umožňují regeneraci vlhkého odpadu, který vzniká na palubě plavidel. A ten se staží výrazně snížit množství organických odpadů. 90 váhy, tedy hmotnosti i objemu se Eh, snížilo díky této aktivitě. V přístavech se používají systémy, které jsou napájeny elektricky a nahrazují předchozí eh, přístroje, zejména pro zvedání, které se používaly tradičními eh, palivy, které byly zdrojem velkého znečištění. E, národní i evropské instituce musí spolupracovat s představiteli přístavů, aby bylo možné zajistit stále lepší a lepší vybavení energeticky nenáročnými zařízeními, e, poskytujícími náležité služby. A je třeba vést podniky k tomu, aby právě se obracely na ty přístavy, které jsou takto dobře vybaveny. Eh, jde o to mít avantgardní eh, techniky, mám na mysli například zcela elektrifikované doky, nebo eh, také ty, které používají skapalněný zemní plyn a jejich propojení s dalším zázemím je také potřebné vznikly, vznikla výběrová řízení právě pro možnost uskladnění skapalněného zemního plynu. Nezapomínejme, že velcí eh, ekonomičtí hráči v oblasti námořních eh, aktivit investují významné částky eh, do dalšího vývoje. S nimi musíme pracovat, s nimi společně nacházet technologická technologická řešení odpovídající modré ekonomice. Bylo řečeno, že modrá ekonomika je velice důležitá pro evropské instituce a je tedy třeba, abychom na tom všichni společně pracovali. Vzhledem eh, k historickému týdnu v mé zemi bych se chtěl především blíže podívat na to, co nám nabízí Čína eh, Chtěl bych všem připomenout, že Čína eh, během předchozího desetiletí se chtěla představovat jako eh, továrna světa, kde jsou nízké náklady na pracovní sílu, ale také kvalita výrobků není příliš vysoká. Celá řada eh, podniků se tam usídlila, kupovaly se různé technologie a tím Čína zlepšila celý výrobní proces a také um, ehm, jsou výrobu. Teď se prezentuje ve světě s novými technologiemi, eh, které jsou sofistikovanější než západní technologie. V roce 2014 spustila Čína faraonský program 500 miliard eh, investic a vlastně to destabilizovalo i finanční strukturu a následně i obchodní strukturu. 120 bilaterálních eh, smluv se má uzavřít, už jich je více než polovina uzavřena a to má vlastně obnovit eh, dřívější hedvábnou stezku. Má se to projevit i na námořních cestách. Eh, jde o spolupráci se zeměmi, které podepsaly smlouvu s Čínou. S nimi je třeba pracovat. Eh, bude-li eh, to přednostně ztrací se konkurenční výhoda podniků, které jsou v těchto státech usídleny. Mohlo by to i oslabit snahu Evropské unie vytvářet modrou ekonomiku. Není to náhodou, že situace Řecka vyvolala eh, právě vlastně takovou situaci, kdy se eh, přístav Pireu eh, stal bránou, vstupní bránou pro tyto, tato politická rozhodnutí v Číně. Některé země v první chvíli přistoupily na tento proces, například Sierra Leone, Malajzie, Pakistán, Bangladeš. Tyto země eh, nakonec eh, eh, odvolaly své závazky právě proto, že to znamenalo příliš velké zadlužení, když by měly vytvářet tak velké infrastrukturní projekty. Hodně se o tom hovořilo i v Itálii. Tyto země nakonec se otočily zády k čínskému projektu Nové hedvábné cesty. A ehm, Evropa Věřím, že zůstane jednotná. Věřím, že se bude i dále sjednocovat, aby měla politickou schopnost Eh, vést všechny potřebné činnosti, pustit se do této rozhodující eh, bitvy. Děkuji vám. Děkuji, děkuji eh, všem těm, kdo vystoupili. A není velmi rychle zahájíme diskusi, otázky, odpovědi. Máme opravdu velmi málo času, eh, takže já jsem asi špatný předseda, protože jsem nedokázal dodržet respektování času a zastavovat příspěvky. Prosím tedy eh, otázky, odpovědi. Zvedněte ruku, kdo chce vystoupit, kdo chce položit otázku. A já prosím, aby to byly opravdu otázky a aby byly velice stručné ne nějaké dlouhé zamýšlení se nad naším tématem. Eh, prosím, také řekněte, kdo jste, představte se a na koho se obracíte se svou otázkou. Eh, než eh, tady bude obecná diskuse, tak Giuseppe Scanti z Novamit má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem účastníkům, zejména mladým a panu ta- předsedovi Tajanovi, že zorganizoval tuto akci. Já jsem profesor a já si myslím, že výzkum by měl skutečně eh, najít alternativy trhu, měla by to být eh, odpověď a evropská, a protože je zde stále větší poptávka po eh, výživě. Minulý týden OSN publikoval zprávu, kde eh, vlastně jsou výsledky, které by měly znepokojit nás všechny, co se týká. Jsme na špatné cestě, pokud jde o ochranu našich ochrany. Přicházíme o biodiverzitu, snižují se zásoby ryb, stále větší znečištění, zejména mikroplasty a e, lidé z naší generace, ži, ži, kteří žijí teď v roce 2019 v Evropské unii, mají před sebou velké výzvy, máme, máme velkou odpovědnost a máme také velké příležitosti. Jsme šťastní, můžeme být vlastně první generace lidí, kteří poku, se pokusí zvrátit trend klimatických změn. Musíme skutečně jednat, přeměnit slova v činy Eh, brzy eh, Evropská un, eh, svět dosáhne 10 miliard obyvatel a musíme se zaměřit na ochranu našich zdrojů v oceánech. Musíme využívat lidské kreativity, talent, talentu a vynalézavosti, abychom chránili oceány musíme, Evropská unie se musí stát vedoucí silou inovací, které budou ve službách záchrany oceánu a musíme skutečně začít jednat už dnes a využít této příležitosti. Děkuji, soustředíme nejdříve několik otázek, vždycky blok tří otázek, dříve než budou odpovědi. Prosím, já neznám vaše eh, jména, tak musím jen tak ukazovat. An excellent conference. Is there an elephant in the room? Should we be... Vynikající konference. Měli bychom snad hovořit o kyslíku, ten je o přežití. CO2 je spíše o životním stylu. Jedná se o atmosférický kyslík a prostě jenom doufáme, že oceány to poskytnou a není snad eh, čas na to, abychom měli velkou iniciativu eh, výzkumu eh, mořského nebo kyslíku z oceánu. 148 číslo sedadla. Moulin, je représente un comité local. Eh, já představuji místní bruselský výbor, se jmenuje se Demulen. Představuje mě, že jsme eh, nehovořili o všechny té minuci, munici, která se utopila v moři, 45 tisíc eh, tun, například jenom u Irska. A to také Eh, vede k velkým incidentům, něco se objevuje i blízko Dánska. Dánští eh, rybáři jsou velmi postiženi, eh, musí mít dokonce i vybavení zvláštní na lodích, aby se mohli chránit, aby mohli i pomáhat s raněným rybářům, které poranili tyto toxické látky. Finsko například zaznamenalo desítky či stovky střel Eh, které byly kolem Finska. A také v Bari jsou rybáři dotčeni velkým množstvím toxické munice, která byla utopena v Jaderském moři. Také v Japonsku. Ostatně Japonci jsou jediní, kteří doposud eh, věci eh, zvládají z technického hlediska, získávají nebo zachycují tyto, tuto munici a ničí je. Pak je tady samozřejmě otázka Spojených států, o to se jistě postará pan Trump Trumpa. Já myslím, že Evropa si musí pospíšit jestliže nechceme mít příliš mnoho problémů. Když říkám pospíšit si, tak Oceanografický ústav v Moskvě udělal eh, studii a zhruba šestina eh, těchto, eh, této munice, kdyby se vynořila, tak zničí úplně celé Balské moře. Tak to dopadne, když neuděláme nic. Evropa by se do toho měla pustit. Je tady zapotřebí mít nějaké řešení, možná nějaká americká společnost, Číňané by to mohli zvládnout. Děkuji, děkuji vám a já opakuju, Děkuji, prosím. Ať to jsou otázky a nikoli dlouhé vysvětlení eh, situace, protože na to opravdu nemáme čas. Eh, tak eh, máme tady už první tři otázky, tak já požádám řečníky, aby odpověděli. Thank you. Děkuji. Já se věnuji první otázce, která tady byla řečena. Ano, my už v komisi pracujeme v rámci Horizontu 2020 na výzkumu oceánu a mohu vám říci, jak už ostatně bylo naznačeno i na úvodní části panem komisařem, eh, v novém programu Horizont Evropa kde se navrhuje navýšení rozpočtu ze strany komise. Konkrétně eh, se míníme zabývat oceány. Bude to vlastně poprvé a je to díky politickému vedení Eh, pana komisaře Vala. Komisaři pracují spolu, vůbec probíhá eh, spolupráce na úrovni eh, služeb komise a máme tady kolegu, kteří vám mohou říci více. Ale je to určitě poprvé, že budeme mít takovýto výzkumný program, který se uznává po celém světě jako velice významný výzkumný program a my v něm budeme mít specifickou misi, která se bude týkat oceánu. Ještě nějaké další připomínky? Já bych chtěl, já bych chtěl odpovědět pánovi číslo 148. Vy jste hovořil o toxické munici, ale je ještě více než to v oceánech a v bořích. Je, máme tam jak zbyt, nukleár, jaderné zbytky například jaderného odpadu. Víte, že v mé zemi, Portugalsku, se začíná teď objevovat kanistry, začínají teď objevovat určité nádoby, kanistry s toxickými látkami, které pocházejí z jaderných elektráren, takže také musíme mluvit o tady těchto věcech. Já jsem zde již v parlamentu hovořil dokonce několikrát, o těchto problémech. Čili není, není to pouze toxická munice v Tichém oceánu, ale také na našich pobřežích. Na evropském pobřeží máme také závažné problémy a hovoříme o. Eh, a tím bychom eh, to neukončili. Máme ještě další věci, o kterých je potřeba hovořit. Další eh, připomínky. Marian Manakian. Damakian. Já bych chtěla pouze říci, že pan má pravdu. Nemáme dostatek hodnocení a vědeckých důkazů, které mohou se znečištěním oceánu propojit klimatické změny. Máme tedy eh, zde určité důkazy o eh, dopadech klimatických změn a tak dále, ale nemáme dostatek jasných vědeckých důkazů o tom, jak eh, vlastně ty hluboká moře, oceány jsou propojené s klimatickými změnami. Takže možná pokud bychom tyto důkazy měli, tak bychom měli dobré argumenty pro řešení. Musíme se tedy obrátit na univerzity, na vědce, aby se tímto dále zabývali, jak zde už zaznělo. Děkuji. Máme zde energie. Já bych také ráda pohovořila o toxických látkách. Já jsem ze Šlezvicka Holštínska a tak diskutujeme v, v rámci regionální politiky nebo v naší spolkové zemi, tedy spolkové vládě, už dost dlouho o politikách v této oblasti. Já už pracuji v politice poměrně dlouho a e, zjišťujeme, že nejsou žádné peníze nebo dostatek problém. Mm, Často se říká, prostě nemáme na to peníze, proto jsem velmi ráda eh, z jakéhokoliv pro, za jakýkoliv protest nebo jakoukoliv akci, který vlast, která poukáže na to, že skutečně musíme vy, najít to peníze a musíme je vynakládat. Je to skutečně naléhavé nejen uh, schvalovat rozumnou legislativu pro rybolov, ale skutečně začít tyto problémy seriózně řešit. Omlouvám se, ale nemáme více času na diskusi, protože jsme prodloužili poněkud náš blok a nyní musíme předat par, eh, mikrofon panelu 2 eh, který se bude zabývat zdra, eh, zdravím, čistotou oceánu a moří. Děkuji všem účastníkům a předávám slovo panelu 2.